Pan předsedající. Pan předseda. Good afternoon before opening. Eh, dobré odpoledne. Předtím, než zahájíme odpolední diskuzi, chtěl bych velmi srdečně mezi námi uvítat pana komisaře Barniera a chtěl bych mu také poblahopřát za vynikající výsledek, kterého dosáhl minulý týden v Bukarešti. Ehm, pokud jde o místo předsednictví Evropské eh, křesťansko-demokratické strany. A není už tady polsky. Pierwszy punkt porządku obrad brzmi Wspólna debata. Zahajuji diskuzi a první rozprava se týká společné rozprahy o trhy finančních nástrojů, trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004-39 ES. A to je tady Markus Ferber a potom další zpráva Markus Ferber, trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů, o OTC, derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. A nejprve Uděluji slovo panu zpravodaji Markusu Ferberovi. Máte čtyři minuty. Danke. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Domnívám se, že dnešní rozprava o směrnici MIFID míří opravdu do jádra finanční oblasti v tomto volebním období. Jde totiž o regulaci finančních trhů jako celku a nikoli o pohlížení na jednotlivé produkty, jako jsme činili v minulosti. Uvedu jenom několik bodů. Loni to bylo docela složité, měli jsme slyšení ve výboru, dotazovali jsme se všech zainteresovaných skupin a aktérů a na základě toho postupem různých procesů a pracovních dokumentů jsme dospěli k výsledku, o který prezentujeme dnes a budeme o něm zítra hlasovat. Několik témat. Za prvé struktury trhu. Na jednu stranu je třeba konstatovat, že v posledních letech se událo na finančních trzích mnohé. A je to také e, v našem zájmu, aby veškeré obchodování s cenými papíry splňovalo pravidla MIFIDu. A proto jsme souhlasili s takzvanou novou kategorii OTF, organizované obchodní systémy, a v souvislosti s výkonem transakcí a interakcí klientů dochází k výkonu podle možnosti vlastního uvážení, ale je to celé podle daných pravidel. Tím pádem veškeré cené papíry, které jsou obchodovány systémem OTC mimo burzovně, jsou obchodovány v rámci MIFIDu. Dále to téma vysokofrekvenčního algoritmického obchodování. I zde nám šlo o to vytvořit jasná pravidla, protože je to oblast, která může být velmi nebezpečná a může podléhat i manipulacím. Nyní zde bude mm, přísnější režim minimální doba držení daných obcí, možnost eh, prohlížet si algoritmy, potom takzvaný tick size režim a například další, jako je systém poplatků. Další téma, které chci eh, zmínit, je otázka komoditních termínových trhů. Jde o to omezit zde spekulace natolik, abychom nepřispívali k tomu, že by tomu bylo tak, že lidé ve třetím světě už by se nemohli kupovat potraviny, protože si je nemohou dovolit. Takže na jednu stranu se snažíme omezit spekulace, ale na druhou stranu nechceme eh, poškodit ekonomiku. Omezení maximálního počtu pozic, to je to, čím to chceme dotáhnout, dosáhnout. Ale máme i takzvaný systém kontroly pozic, tak aby nedocházelo ke spekulativním zásahům do trhu. Další téma, kterým se zabýváme, je ochrana investorů. Rád bych poukázal na to, že jsme zvolili velmi široký přístup, který se týká ochrany investorů a neprofesionálních klientů. Jde o to identifikovat zájmy klientů. Ne každý eh, drobný klient musí mít přístup ke všem produktům. Jde o to definovat vhodné produkty, provádět kontroly produktů, eh, upravit povinnosti poradenství, poskytování informací a také zde zavést subsidiaritu tak, aby členské státy měly možnost upravit systém podle svých interních struktur. Myslím, že jsme zde na dobré cestě. Už se chýlím ke konci, protože nemám více času. Děkuji všem za spolupráci. Je mi líto, že mám k dispozici jenom čtyři minuty řečnické doby, je to totiž důležité téma. Děkuji všem kolegům a kolegyním Eh, kteří zde spolupracovali, chovala se velmi konstruktivně v posledních měsících i týdnech a doufám, že zítřejší hlasování na plénu nám umožní začít vyjednávat s radou, tak abychom toto důležité téma mohli brzy uzavřít. Děkuji. Děkuji bardzo. Teraz... Děkuji vám. A nyní za Evropskou komisi pan komisař Barně. Dobrý den a děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat za úspěch úspěchy, kterých bylo dosuženo v Bukurešti minulý týden. Tam jsme vedli eh, hlubokou debatu. Nyní hovoříme o centrálním tématu v našich regulačních snahách společně se šéfy eh, vlád byly vypracovány texty, které mají sloužit i dále a děkuji všem, kteří prostudovali tyto dokumenty, které mají ústřední význam pro kapitálové trhy v bankovním sektoru. Chceme, aby finanční trhy byly transparentní a odpovědné, tak aby investoři eh, i eh, malí eh, zákazníci měli dostatečnou ochranu. V rámci jednotného trhu i vůči dalším partnerům G20 je toto nezbytné. Proto děkuji srdečně panu Ferberovi za to, že tak velmi rychle provedl debatu. I my se snažíme o dosažení eh, významných eh, cílů a Eh, domníváme se, že eh, dokument pana Ferbra upevňuje naše návrhy. Nejdříve ke struktuře trhu. Jak komise, tak i Evropský parlament chtějí vést eh, takovou politiku, aby multilaterální i bilaterální transakce byly transparentní. Tak se také zavádí pojem obchodování na základě transparentní obchodních eh, eh, aktivit i v malých eh, objemech. Zde se jedná o OTF, tento trh a pro trh akcí je nutné dále ještě projednávat na další záležitosti. Pokud však multilaterální transakce omezíme pouze na MTF, pak by to znamenalo, že nechceme dále reformovat současnou situaci, která právě eh, umožňuje v některých obchodních eh, platformách eh, křížení příkazů. Musíme tedy velmi dobře přemýšlet jak omezit eh, prostor pro OTF. Dále vysokofrekvenční eh, obchodování. Pokud bychom chtěli eh, podpořit transakce tak, aby přecházely na multilaterální transparentní platformy, pak musíme jednání ve smyslu vysokofrekvenčního lépe zarámovat. A já se domnívám, že jsme E, všichni vlastně e, zaměřeni na jeden cíl. E, pravidla tohoto vysokofrekvenčního obchodování E, musí být e, e, tak zaměřeny, aby umožnili dosáhnout efektivity a zároveň, aby se omezil zdroj systematických rizik. Dále jsme se snažili dohlížet a také omezit rizikové transakce, ale v oblasti eh, obchodní eh, musíme být stejně nároční. Právě proto eh, žádáme, aby pravidla byla velmi přesná a také vedla k tomu, aby partneři byli pod dohledem. Zároveň je však nutné na trhu ponechat dostatečnou likviditu. Děkuji zpravodaji za to, že ponechal tyto hlavní body a komise i nadále bude tuto debatu vést dále i na úrovni mezinárodních organismů, eh, tak, aby bylo možné dojít k náročným společným standardům. Eh, dále k mm, derivátovým trhům eh, zboží. Toto jsou jiné trhy, protože jejich dobré fungování má vliv na každodenní život spotřebitelů a především v rozvojových zemích to má velký dopad na eh, životní podmínky eh, všech občanů. Proto je nutné zajistit eh, bezpečné zásobování potravinami, které nesmí se dostat do rizikové situace. Zde Eh, obchodním eh, organizacím ponecháváme eh, možnost postupovat s dostatečným pokrytím. Dále služby z třetích zemí, z podniků třetích zemí. I zde vidím podporu Evropského parlamentu. Domnívám se, že to je velmi dobrý postup pro zajištění bezpečného obchodování vzdělávání a omezení rizik v souvislosti s eh, stanovením pravidel na úrovni G2 je to dobrá cesta. Tato významná debata nám jistě umožní také se dotknout dalších eh, témat, kde bychom měli naše požadavky eh, na úpravu a regulaci eh, zvýšit. Je to otázka transparentnosti pravidel před obchodováním, tak by některé subjekty měly měli být eh, donuceni k tomu, aby postupovali velmi eh, transparentně. Dále otázka použitých eh, technologií, tedy typů invest sektorů, eh, jak profesionálních, tak neprofesionálních. Eh, ochrana investorů eh, musí být zlepšena, tak aby jednotlivé podmínky se zlepšovaly a aby role všech partnerů byly na dostatečné úrovni chráněny. Nesmíme však tuto ochranu investorů zvýšit natolik, aby se stali příliš závislí. Je nutné postupovat nezávisle a já se domnívám, že eh, nové návrhy zaručují eh, tuto nezávislost, což zase eh, přivede zdravé investory. Nyní k nástrojům, které mohou být použity a jsou nekomplexní. Kdyby tyto nástroje byly příliš široké, široké, znamenalo by to, že investorům by se eh, prodalo příliš eh, velkého objemu. K otázce diskriminace jde o to, abychom v poobchodních operacích eh, rovněž zajistili postup bez diskriminace, tak aby infrastruktury tržní nebyly narušeny. Pane zpravodaji, dámy a páni poslanci, eh, tolik eh, mé poznámky. Velmi eh, dobře jsem si prostudoval zprávu pana Ferbra a já doufám, že se nám podaří postoupit ambiciózně v této velmi důležité směrnici MIFID, tak abychom nalezli dobrou rovnováhu a také vyvolali zájem investorů. Děkuji vám. Děkuji bardzo, paní komisařu. V jménu Komisí přemyslu, badań naukových i energii. E, Děkuji. A nyní e, za výbor INTA pan Kramer. Pane předsedo, moje role se omezuje na aspekt e, dopadů na průmysl tohoto nařízení a směrnice. Mluvím za výbor ITRE. Je zde celá řada opatření, ale je zde i velký akcionismus. První návrh komise na toto téma, tam by prostřednictvím definic a interpretací by to vedlo k tomu, že podniky z reálné ekonomiky, průmyslové podniky, mám zde na mysli například eh, menší průmyslové podniky, nebo například zemědělská družstva, a, eh, nebo městské teplárny a podobně, že by se s nimi zacházelo tak, jako s velkými akciovými společnostmi a já si myslím, že by eh, regulace finančních trhů zde napáchala velké škody, které by nebyly v ničím zájmu. Je jasné, že je třeba s průmyslovými podniky zakládat jinak než například s bankami. Většina termínových obchodů zde slouží k zajištění a nikoli ke spekulaci. A je třeba konstatovat, že neznám žádný průmyslový podnik nebo dodavatele energie, který by byl systémově relevantní. Výbor ITRE zde byl velmi eh, explicitní ve svém stanovisku a jsem rád, že nakonec se podařilo zohlednit tyto aspekty. Domnívám se že tedy, že tento vedlejší aspekt eh, nařízení a směrnice jsme ještě vyrovnali. Děkuji. Ano, děkuji a nyní zástupci jednotlivých frakcí za EPP, pan Stolian, dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu zpravodajovi za tyto dvě zprávy, o kterých dnes jednáme. Pan zpravodaj odvedl vynikající práci a proto všechny, všichni členové výboru Ekon eh, podpořili eh, tyto zprávy a já doufám, že i plenární zasedání velkou většinou zprávy podpoří. Doufám v to, protože tyto dva návrhy zaplňují skuliny, které se týkají veškerých platform, kde se prodávají komplikované produkty jako strukturované deriváty. V mé zemi, v Rumunsku, nedávno propukl skandál právě v souvislosti s těmito obchody, s finančními nástroji na netransparentních trzích, na trzích, které nejsou podrobeny dohledu. Takovéto obchody vedly k tomu, že byli poškozeni investoři a rumunská burza utrpěla, utrpěla její pověst stejně tak jako pověst dohledového orgánu. Právě proto, že eh, Rumunsko nedohlíželo na tyto obchody a proto, že se s těmito nástroji eh, obchodovalo na burze, dohledový orgán eh, neměl možnost vstoupit do této záležitosti, nebylo možné obrátit se na soud, ačkoliv byli investoři pošo, po, poškozeni. Z těchto důvodů bych chtěl zprávy podpořit platformy obchodování s OTC eh, bych chtěl podpořit a i možnost eh, obchodovat eh, i s takovými nástroji, kde zatím nebyl dostatečný dohled. Je potřeba, aby dohled příslušných orgánů byl zaveden. Děkuji, pane Stolian. Pan Martin na vás má otázku v rámci modré karty. Souhlasíte s ní? Je za vámi. Dobře, slovo má pan Martin. Děkuji, kolego. Já jsem pozorně sledoval, co jste říkal a mám jednu otázku. Zajímalo by mě, proč vaše frakce, ačkoliv uh, to předtím eh, ze strany zpravodaje a ostatních vypadalo jinak, souhlasili s kompromisem u provizí, aniž by se zajistilo, že náklady budou předány na konečného spotřebitele. Já si myslím, že eh, jste prokázal medvědí službu vašemu cíli. Eh, jak je možné, že zde vznikla tato neblahá většina při hlasování? Eh, děkuji. Není mi jasně, jestli, eh, jasné, jestli jsem dobře pochopil vaši otázku. Myslím si, že je to dobrý návrh na řízení, který komise předkládá a jsem velice rád, že mohu tento návrh v Evropském parlamentu podpořit. Děkuji a jménem socialistů a demokratů pan Goebbels. Pane předsedo, Mám eh, několik sekund, abych eh, vysvětlil souhlas naší skupiny s, tou, s tímto kompromisem. Bude tady větší transparentnost, větší možnost eh, zásahu ze, stranu, ze strany evropských regulátorů, národních regulátorů, aby zabránili neblahým spekulacím. Zájmy spotřebitelů budou lépe chráněny. Klíčovým slovem je transparentnost subsidiaritou budou mít členské státy několik alternativ až po zákaz dalších postoupení bude potřeba eh, sledovat eh, celý vývoj záležitosti a eventuálně navrhnout revizi. Eh, budou tady zábrany pro spekulaci na, premiér, na premiér prvotních trzích a bude, potře- bude zde povinnost zveřejňovat určité operace a, a také informace o držitelích akcí. Dále je třeba také odhalit ceny obchodních dokumentů, cených papírů, ze kterých se za mikrosekundy a brzy za nanosekundy bude eh, obchodovat. Je to velká eh, rychlost, ale to neznamená větší likviditu, pane komisaři. Vysokofrekvenční obchodování nepřináší likviditu trhům. 80 příkazů eh, existuje pouze několik milisekund a někde až 80 těchto operací eh, probíhá takto rychle a ukazuje to, eh, že z toho eh, vlastně to, co se tady vykonává, je pouze 25 všech bursovních operací. Doufáme, eh, že tyto opatření eh, pomohou eh, pomoci spotřebitelům, pocivým spotřebitelům. Samozřejmě, že musíme sledovat trh a musí to sloužit reálné ekonomice. Děkuji vám. A nyní za ALDE Ole Schmidt. Tak, herr Tolman, herr kommissionär. Jag vill också tacka Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych chtěl poděkovat panu Ferbrovi za tuto zprávu, která je velmi komplikovaná a technická. Jde o eh, kompromis eh, dobře vyrovnaný. Jde také o ztracenou důvěru, eh, což se projevilo ve finanční krizi v posledních let. Obchodování vysokofrekvenční není uspokojivý. Eh, nekontrolované burzovní operace musí být zastaveny na trzích a obchodních platformách, které pan komisař jmenoval. Dále obchodování s obligacemi musí probíhat za přiměřených podmínek. Pravidla pro prodej spořících produktů eh, musí být přísnější, což je také nezbytné pro lepší konkurenci a lépe fungující kapitálové trhy. Pane předsedo, otázka zákazu provizí eh, byla otázka nejobtížnější při hledání eh, dohody. I ani etické otázky nebyly dostatečně projevovány. Jako liberál eh, zde také vidím určitou chybu. Evropský zákaz eh, je dalším krokem, pokud se trh sám nezorganizuje lépe. Eh, pak by bylo nutné úplně zakázat obchodování s provizemi. Riziko zavádění takovéhoto zákazu by však mohlo vést k tomu, že eh, příjmy již nebudou dostačující eh, pro veškeré obchodování. Mělo by to tedy negativní dopady. Poradenství však eh, musí být k dispozici pro všechny za vhodných nákladů. Transparentnost a otevřenost jsou nezbytné také pro lepší ochranu kupujících těchto produktů. Děkuji panu Ferbrovi i dalším zpravodajům. Děkuji moc krát a nyní za zelené Sven Gigo dvě minuty. Ano, milé kolegyně a kolegové, nejdříve děkuji eh, moc krát za celkově dobrou spolupráci na této zprávě. V určitých eh, hlavních bodech však máme návrh komise, eh, který šel správným směrem a dokázali jsme to ještě zlepšit tak, aby v tržní struktury vykazovaly lepší transparentnost a to v rámci MIFIDu. Rozhodování vysokofrekvenčního obchodování jednání eh, je lépe regulováno dle našich návrhů. Eh, podpora parlamentu je nezbytná pro tyto návrhy. Eh, vedlo to také k veřejné kritice a proto víme, že tyto návrhy zprávy jsou vhodné. Po obtížných debatách nyní vidíme silnější postup v otázkách limitních obchodů rozhodování. Tuto oblast však musíme ještě dále změnit, abychom překonali určité mezery. Doufám tedy v dobrý výsledek hlasování i výsledek trialogu. Jsem velmi rád, že pan komisař signalizoval svou podporu. Zpráva však je poněkud slabší v ochraně spotřebitelů. Je možné určité produkty zakázat, což je pokrokem, ale v tam poradenství na základě provizí eh, jsme nepokročili a eh, ne, orientovali jsme se na zájmy eh, spotřebitelů, spíš eh, na to, které produkty přinášejí nejlepší provize. Mnozí spotřebitelé tak přišli o velké peníze, například v souvislosti s nemovitostními fondy. Ve Španělsku, ve Francii i v Německu eh, se bohužel nic moc nezmění, protože základní princip bude i nadále provize. Odkazovat na subsidiaritu v této otázce je jednoduše, jednoduché řešení. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za e KR, paní Svenborn. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji a kolegům za tvrdou práci na této záležitosti. Jedna z nejdůležitějších oblastí MIFID je požadavek transparentnosti. V době, eh, kdy máme ekonomické problémy v Evropě, jsem velice ráda, že všechny skupiny v Evropském parlamentu se spojily, aby silně podpořili text, který podporuje eh, tyto věci eh, na trhu z dluhopisy, podniky musí často získávat peníze i tedy jinde než v bankách a Eh, trhy s dluhopisy jsou dobrým místem proto. A proto je potřeba, aby tady byla větší transparentnost a byly podpořeny investice. Myslím si, že tento text to eh, dělá a myslím si, že jednání na radě by se mělo ubírat podobným směrem. Mrzí mě ovšem, že se nám nepodařilo dosáhnout politické dohody na zaručení co nejvyšší úrovně ochrany spotřebitelů pro všechny spotřebitelé v Evropské unii. Členské státy eh, mohou přejímat stimuly komise, ale je zklamáním, eh, že eh, byly převzaty některé nežádoucí obchodní modely. Pan předseda žádá řečnici, aby zpomalila. Můj eh, domovský stát a Nizozemsko už se tady chystají některé věci zakázat a já doufám, že ostatní členské státy budou následovat. Eh, Velmi často se milně eh, donívá, eh, že MIFID eh, tedy souvisí se spekulacemi a mm, my jsme se tady zavázali v rámci G20, Máme tady nejrůznější testování algoritmů a různé další operace. A já si myslím, že jsou tady dostatečná opatření eh, pro dohled, která nevrátí inovacím, ale zároveň poskytují záruky a proto by měly podpořit důvěru spotřebitelů, že nebudou předmětem neférových postupů. Já doufám, že zítra v hlasování tento text bude podpořen. Jediný způsob, jak plně, vytvořit plně integrovaný systém dohledu pro regulátory a účastníky na trhu, bude, když všichni budou pracovat společně podle stejného rytmu. Jsou tady požadavky pro investory malé i velké a pro společnosti, které potřebují peníze získat z trhu. Ty podmínky jsou nyní dány. Eh, děkuji a dále eh, za spojenou evropskou eh, levici pan Klute. Děkuji vám, děkuji také kolegyním a kolegům za výbornou spolupráci, zvláště děkuji Markusu Ferbrovi. Domnívám se, že opravdu spolupracoval velmi dobře, férově a otevřeně, nesetkáváme se s tím vždy a já si toho velmi vážím. Dovolte mi také poděkovat neziskovým organizacím, zvláště v otázce spekulací s potravinami potravinovými komoditami zde se výrazně angažovali a pan zpravodaj na to zareagoval, což také nebývá úplně samozřejmé. Nebylo to vždy jednoduché a pohodlné, ale domnívám se, že bylo opravdu dobré a správné, že zde do hry vstoupily nevládní organizace, protože tato suchá a komplikovaná témata regulace finančních trhů se nyní otevřela více lidem a myslím si, že to je dobré i pro Evropský parlament, když eh, se věci z parlamentu opravdu dostanou na veřejnost. Navážu na Svena Gigolda, je to významný krok, který činíme v souvislosti se spekulací s potravinami, ale otázka zní, zda zde ještě nejsou určité mezery, kterými lze uniknout uvidíme. Co se týče vysokofrekvenčního obchodování, to stojí jistě za to, aby to bylo podpořeno a já to mohu podpořit a i velká část mé frakce. Nebývá to samozřejmé, ale zde se nám opravdu podařilo společně vytvořit něco dobrého a užitečného. Téma provizí. Zde mohu jedině navázat na to, co zde zaznělo. Domnívám se, že to je věc, kterou je třeba ještě trochu upravit, nicméně je to docela Eh, komplikovaná věc a zítra se objeví ještě pozměňovací návrhy, tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám. Děkuji za EFD pan Helmer. Pane předsedo, spojené, v Spojeném království je více než 36 Eh, trhu eh, s těmito deriváty, dominujeme zde a hrajeme klíčovou úlohu. Tyto dvě zprávy představují ovšem útok na tuto pozici. Takto detailní mikroregulace může pouze zvednout náklady a tyto produkty méně připravit o atraktivitu. Eh, zatím to fungovalo dobře, proto to tak bylo. A Evropská unie eh, nyní se snaží získat větší kontrolu a chce omezit nezávislost. Zpráva MIFID, MIFID říká, že chce překlenout některé mezery, ale zdá se, že je to právě naopak. Eh, obchodující eh, se vlastně dostávají do středu s regulátory a obchod eh, se vlastně vždy přesouvá tam, kde má největší svobodu. Eh, a my bychom neměli mít tento přístup, eh, protože to může pouze vést k problémům pro Evropu. Tyto zprávy jsou dalšími hřebíky do rakve pozice Londýna ve finančním světě. Ehm, v Berlíně a jinde nám nepřejí tento úspěch a proto tyto kroky. Děkuji a nyní pan Hans-Peter Martin. Roger, Roger, Roger, to je Volám. Roger, Roger, Roger. Prosím, ukončit. Teď jsme slyšeli ne tak Pavel Zahatustra, ale slyšeli jsme teď mluvila londýnská City. MIFID 1, MIFID 2, zní to abstraktně, ale můžeme to skonkretizovat. Mnozí z nás si jistě vzpomenou, jak vystupoval komisař Mac Creevy. A jak vyslo- vyjádřil, co všechno MIFID 1 dokáže. A nyní zde vidíme pana Barniera a většinu, doufám, že většinu, která říká, tak to to nejde. Už se stalo, něco stalo, 2 biliony nebo 3 biliony se ztratily v souvislosti s možnostmi nedostatečné regulace. MIFID 2 znamená velký pokrok, nicméně některé mezery zůstávají, například v oblasti mimo burzovního obchodování OTC, tam je příliš mnoho možností. U těch více e, uniknout na jinak regulovaná obchodní místa, kde bylo žádáno, že aby byl eh, kontrolován opravdu každý aktér. To nebylo naplňováno. A zelení na to vždy apelovali a nechápu, jak sociální demokraté mohli zareagovat, jak zareagovali, nevím, jaký zájem je k tomu vedl. Ale samozřejmě je to také otázka motivačního systému. Pokud se odměňují nesprávné aktivity národního hospodářství, tak vznikne to, čeho jsme svědky. Tak v oblasti vysokofrekvenčního eh, obchodování jsme na dobré cestě, ale je to zatím příliš malý krok. Děkuji a nyní postoupíme k jednotlivým řečníkům. Dvě minuty, paní Galpelc. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Ferperovi za obě zprávy. Odvedl obrovský kus práce, velmi kvalitně. V této krizi je zřejmé, jak komplexními a netransparentními se staly finanční produkty a služby. Objevily se nové obchodní platformy a produkty, eh, které byly poháněny nejrůznějšími novými technologiemi, algoritmickým obchodováním. To všechno přineslo změny na trh s finančními službami a my musíme na to reagovat v zájmu občanů a profesionálů. Proto navrhuji tento rámec rámec, který posílí a zharmonizuje investiční aktivity poskytovatelů služeb a pravomoce tržních orgánů. Také s důrazem na přeshraniční spolupráci je důležité, že orgány by měly mít možnost potírat nebo bránit nežádoucím zásahům do trhu nebo také hrozbám a proto jsem pro posílení roli role ESMA v navrhovaném rámci. Musíme mít na paměti, že vysokofrekvenční obchodování sebou může vnést riziko do likvidity finančních trhů. To platí především v dobách krize. Proto si myslím, že pozměňovací návrhy eh, které by poskytly organizační záruky, eh, pokud jde o obchodní platformy, jsou velice žádoucí. Pokud jde o přístup malých a středních podniků k financování, naráželi v minulosti na problémy, v případě tlaku na trh by to, se to ještě zkomplikovalo a proto si myslím, že obchodní platformy by měly být specificky otevřené pro malé a střední podniky. Souhlasím s panem Barniarem v tom, že finanční trh by měl sloužit reálné ekonomice a nemělo by to být obráceně. Děkuji panu Faberovi za, tuto zpráv, za tyto zprávy. Děkuji bardzo. Teraz... Děkuji vám moc krát. A nyní minuta a půl Paní Beres, pane předsedo, pane komisaři, Evropský parlament přijme tuto zprávu pana Ferbra a tím také se nechá poučit ze směrnice MIFID 1. Zde máme před sebou text, který ovlivní veškeré obchodní eh, transakce na regulovaném trhu. To je velmi významné. Vysokofrekvenční eh, obchodování, vysoký počet příkazů. Toto to bude zarámováno a regulováno. Zde také vidíme eh, určitá rizika těchto vysokofrekvenčních eh, obchodů a finanční trhy z toho mohou získat hodně. Stanovisko eh, Evropského parlamentu tedy povede ke menšímu útoku na tyto transakce a zlepší také dlouhodobé investice. Evropský parlament se snaží vyjádřit svou snahu snížit spekulace v oblasti základních potravin, což má silný dopad na um, každodenní život. Omezení spekulací v oblasti surovin je nezbytné, eh, především eh, co se týče potravin. Eh, z tohoto hlediska budou dnešní rozhodnutí prvním krokem dobrým směrem tím, že se také stanoví limitní příkazy na obchodních platformách. Tato zpráva nám také umožní pokročit a to tím, že ESMA bude moci zasahovat a také zakázat určitě té produkty, které by mohly být toxické. Závěrem bych chtěla zdůraznit jeden bod, který propojuje eh, MIF 1 a dnešní text. Při eh, studiu eh, MIF 1 se Evropský parlament soustředil především na otázku poradenství pro profesionální a neprofesionální zákazníky podniky. Podmínky financování eh, tohoto porodenství jsou i dnes tématem debaty. Eh, musíme se ujistit, eh, aby každý měl přístup k těmto poradenským službám za transparentních podmínek, aby nebylo možné toto postavení zneužít. Hovořila jste příliš dlouho. A nyní eh, slavo, slovo dostává paní Sharon Bowles za ALDE. Děkuji. Eh, když eh, volíme mezi tím, jestli je něco bezpečné nebo možná to bude v pořádku, tak musíme volit bezpečnost. Eh, nesmíme eh, být až příliš pružní. Někdy mi eh, nevadily fixní limity, pokud se tam některé věci dají upravit. Jednoho dne, připomínám, budeme mít eh, sledování transakcí v reálném čase, bude lepší, lépe možné sledovat eh, všechna eh, data a to umožní lepší monitoring klíčových oblastí, například spekulace v oblasti potravin a proto jsem pro otevřenost a licencování ve standardech a technologiích a lituji, že toho nebylo v této zprávě učiněno více v tomto směru. Je tady odvedena dobrá těžká práce, pokud jde o ochranu spotřebitelů, eh, pokud jde o stimuly pro investory, spotřebitelé musí vědět, že se jim dostává nejlepšího poradenství pro jejich zájem a ne eh, pro přínos eh, poradce. Ale některé věci by se měly zcela zakázat. Děkuji. A jedna minuta, pan Sosa Wagner. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poblahopřát zpravodaji i dalším kolegům, kteří se podíleli na této velmi potřebné reformě. Hospodářská finanční krize se prohloubila kvůli existenci komplikovaných finančních produktů, které vyplývají z existence derivátu a obchodování mimo oficiálních burz za účelem rychlého získání velkého zisku. Je proto důležité nastolit transparentní trh i v oblasti finančních transakcí, aby se ceny tvořily řádně a to se týká také obchodovatelných komodit. Informace musí být pochopitelné pro in- eh, investory, kteří musí být plně informovaní a by mohli svobodně převzít rizika a posoudit je. Tak jako hvězda ozařuje tmavé nebe, tak nedostatečné informace mohou být také zhoubné pro investory. Nyní pan Balc. Pane předsedo, děkuji panu Ferbrovi za jeho excelentní práci. Domnívám se, že to bylo nelehké, ale nakonec se dílo podařilo. Domnívám se, že směrnice o finančních trzích MIFID je základem regulace finančních trhů a těší mě, že Evropský parlament prostřednictvím revize eh, MIFIDu vyjadřuje jasně svoji pozici. Opět jsme o velký krok napřed vůči radě MIFID, zlepší struktury trhu, sníží systémové eh, riziko a posílí ochranu investorů. Také eh, orgán dohledu ESMA má eh, dále vyrůst ve své roli a investice vklady budou bezpečnější. Dovolte mi ještě zmínit další věc. Ekon se zde vyjádřil jasně. V oblasti poradenství je Evropa velmi různorodá. E, poradenství na základě provizí či honorářů. Modely se jmenují různě, mají jistě své výhody i nevýhody. Kategoricky odsoudit určitý model to podle mého názoru nás nepovede dále. Proto podporuji e, cestu, kterou volí výbor Ekon, který žádá větší otevřenost a transparentnost, ale nehodlá zakazovat žádný model. Kvalita poradenství nebude e, zaručena, pokud poradce dostane pouhý fixní honorář. E, jistě se najdou občané, kteří měli i, byli i nespokojeni s e, lidmi, kteří pracovali na volné noze na základě honorářů. Další téma, jak to vypadá s finanční gramotností? vzdělávání v oblasti financí a ekonomiky ve školách a učilištích by jistě vedly také k další lepší ochraně spotřebitelů. Děkuji. A nyní Ellen McCarthy. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu Ferberovi a stínovým zpravodajům za velké a inovativní vylepšení směrnicem Chtěla bych se zaměřit na dvě menší, ale velmi významné oblasti, kde občané eh, chtějí další věci a jsou tady také návrhy na další větší ochranu spotřebitelů před spekulacemi na eh, trzích. V Evropě byli spotřebitelé Eh, oběťmi špatného poradenství eh, kvůli některým podnětům, pobítkám, stimulům, eh, které vlastně odvádí poskytovatele od nejlepšího zájmu pro spotřebitele. Měla by tady tedy být transparentnost, která ale nefunguje a je zřejmé, že spotřebitelé nevěří nezávislosti poradců. Takže Teď bychom měli tyto věci zakázat, protože to je jediná cesta, jak vrátit důvěru spotřebitelům. Pokud tady bude zákon, tak Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Belgie, eh, tam eh, tam už nějakou alternativu zvolili, ale tam to nepomáhá. Někde chtějí tento zákaz i zrušit a já vás vyzývám, abyste ho podpořili. Pokud jde o přílišné spekulace s komoditami, tak bychom měli tu situaci zastavit, měli bychom eh, překonat eh, ty mezery, eh, například v, v rohu Africe, tak tam se spekuluje s obilím a obyvatelstvo hladoví, je to nemorální, nespravedlivé a my bychom tady měli měli podpořit pozměňovací návrh zelených, které jsem také, který jsem také podepsala. Děkuji. Nyní Silvie Gulár. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych velmi rychle říci následující. Myslím si, že parlament s komisí odvedli práci. Doufám, že brzy i rada se k ním připojí. Toto téma je složité. Děkuji zpravodaji, který odvedl se stínovými i obrovskou práci. Je to eh, téma, kde bychom neměli být demagogičtí. Někdy se nás ptají, co děláte pro lepší regulaci finančních trhů. Lidé podceňují to, co děláme. Já si myslím, že my bychom neměli zprostředkovávat dojem, že můžeme jako mávnutím kouzelné hůl titulky transformovat finanční svět. Doufám, že teď jsme nalezli určitou rovnováhu o transparentnosti a lepší organizace. Je důležité hájit práva spotřebitelů. Je tam ještě několik niancí, eh, kde mají skupiny malé rozdíly v názorech, ale v podstatě se velmi shodnou na tom, že je potřeba chránit spotřebitele, že je lepší, potřeba zlepšit přístup malých a středních podniků k úvěrům. My na tom ještě budeme pracovat a myslím si, že toto je velký kus práce a je to součást ještě většího celku a já jsem velice ráda, že eh, společně s orgány dohledu eh, se nám tady eh, podařilo proniknout dál a že budou mít větší pravomoci. Děkuji a dvě minuty, pan Tomasman. Směrnice MIFID 2, pane komisaři, je skutečně milníkem na cestě k větší efektivitě na finančních trzích. Aby všechny subjekty dodržovaly eh, pravidla, je nutné zajistit eh, také dohled. Vynikající zpráva pana Ferbra eh, žádá tedy o lepší ochranu spotřebitelů. Zákazníci nesmí jít do velkých rizik na základě nesprávného poradenství. Eh, pouze na základě dobrých eh, informací se mohou dobře rozhodnout a produkty eh, s vysokým spekulačním faktorem musí být rozpoznatelné. Také vysokofrekvenční obchodování musí být upraveno. Jsou to transakce rychlostí zvuku, při kterých nedochází k velkému objemu obchodů. Tyto musí být zastaveny. 500 milisekund pro příkaz je správné omezení omezení, tak je možné také na minimum snížit eh, poskytování a eh, rušení. Eh, pokud se toto děje pouze pro navýšení cen, pak obchodníci by to tam také měli zaplatit. Vítám tedy toto navržení eh, limitních eh, příkazů eh, v jednotlivých obchodních objemech. Tak také spekulační obchodování se surovinami je omezeno. Samozřejmě potřebujeme suroviny pro průmyslové sektory, ale nepotřebujeme v žádném případě určité pouze sázky, které navyšují drasticky cenu těchto surovin surovin. Zde je nutné stanovit hranice. Děkuji vám moc krát a nyní pan Kutaš jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rok 2009 byl rok, kdy eh, skupina pana de la Rosiera zdůraznila, že finančnictví musí být více dohlíženo a dnešní návrh je důležitým krokem pro eh, lepší úpravy ve vysokofrekvenční oblasti, ale také v zákazu určitých produktů. Již v červnu jsme viděli, že ceny potravin stouply o 10% kvůli spekulacím. FAO OSN žádala, aby globálně spekulace s potravinami byly zakázány, tak aby škodlivé chování nespůsobovaly volatilitu cen. E, to je jev, který se velmi zrychloval od roku 2007. Vysokofrekvenční obchodování je důležitou součástí finančních e, aktivit, ale poškodilo to finančnictví. E, podporuji před předložené návrhy, které zlepší transparentnost trhu. Děkuji. Dvě minuty, pan Lange. Děkuji vám, pane předsedo. Já nebývám často možnost moci chválit pana Ferbra tak mohutně jako dnes, protože odvedl opravdu skvělou práci a kompromis, který vypracoval a byl jednomyslně přijat, to je výsledek opravdu mnoha, mnoha jednání. Takže ho za to explicitně chválím. Mám tři témata, o nich chci hovořit. Za prvé, otázka limitů pozic. Domnívám se, že nalezené řešení, proti němu se ještě zvenčí bojuje, že to je e, správná cesta, abychom nevylévali dítě i s vaničkou. A excesy například e, e, v oblasti agrárních komodit mohou přispět k hladu ve světě, takže ten návrh pana Ferbra jde dobrým směrem. Za druhé, to se týká kompromisu, který se objevil v poslední minutě a týkající se zákazu provizí. To by mohlo podle stávající formulace výrazně e, změnit trh. A já jsem zpravodajem pro zprostředkovávání pojistných smluv a já bych byl radši, kdyby se ponechala volná ruka členským státům, protože ty mají rozdílné systémy. A není napsat, postarat se o to, aby se obecně zakázaly provize, to je podle mého názoru krok, který zachází příliš daleko protože by to znamenalo takovou vertikální koncentraci. Potom vysokofrekvenční obchodování, i to zde bylo již zmíněno. E, v dané branži se mnoho lidí staví proti tomu kompromisu, ale já si myslím, že je dobré, aby vysokofrekvenční obchodování bylo pomalejší, protože jinak tomu bude v budoucnu tak, že finančním trhem budou ještě více než dosud manipulovat počítače a počítačové systémy. Na tomto tématu musíme dále pracovat, v rámci MIFIDu to nebylo možné, ale čekají nás další jednání a domnívám se, že pan zpravodaj jistě ještě něčeho v této věci dosáhne. Děkuji vám. Děkuji. A nyní na dvě minuty. Chcete odpovědět na otázku v rámci modré karty? Pan Langen? Pane Langene, eh, tedy souhlasíte s otázkou? Dobře, máte slovo. Pane Langene, víte, že kompromis, tak jak je nyní formulován, bohužel, bohužel musím říci, z valné části vůbec nepřivede, ne, velkou změnu v oblasti provizí. Požadavky na transparentnost jsou de facto stejné jako v eh, MIFID 1 a jde pouze o takzvané nezávislé poradenství, které například v Německu téměř neexistuje, jenom tam se žádá zákaz provize. V ostatních oblastech eh, poradenství na základě eh, provizí má pokračovat dále, i když vedli k nesprávným investicím. Takže zde asi kritizujete eh, pana Ferbra neprávem. Já jsem nekritizoval pana Ferbra. Je to kompromisní návrh, na kterém se asi zelení nepodíleli nebo nebyli ochotní podílet, protože vy zastupujete maximální požadavky. Ono to mohlo znít i třeba takto. Členské státy se mohou postarat o to, aby bylo, aby bylo umožněno nebo aby bylo zakázáno investiční poradenství. Já bych toto býval ponechal na členských státech a ne tak, jak je to formulováno zde, členské státy se postarají o to, že dojde k zákazu. A proč zelení se zde nepodíleli, to já nevím. Já nekritizuji pana Ferbra, já kritizuji zelené, kteří si přejí mnohem více, než je reálně možné. Děkuji vám. A posledním řečníkem je pán Winkler. Dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dobře, víme, že akcie, které během milisekund eh, přijdou o svoji téměř kompletní hodnotu, úplně zmizí, že to není něco ze sci-fi, ale je to dnešní realita. Dnes se obchoduje takovým tempem, které nemůžete ani změřit na hodinách. A škody pro eh, národní ekonomiky jsou obrovské. Můžeme-li něco změnit, tak to musíme učinit. Příliš mnoho lidí si klade otázku, stejně jako já, jak čelit masivním rizikům spekulací, tak aby přinášely hospodářský užitek. Proto jsme se rozhodli revidovat směrnici. Výbor Ekon zde eh, našel řešení jako eh, poplatky za příliš časté stornování, limity pozic, eh, nouzová opatření, možnost přerušení obchodování. To může znamenat omezení rizik pro ekonomiky. A co to teď znamená pro spotřebitele konkrétně? Směrnice nemá kontrolovat pouze vysokofrekvenční obchodování, ale má také lépe chránit drobné neprofesionální investory. Mnozí měli pocit, že eh, poradce jim vnutil nějaký produkt, kde se ve výsledku ukázalo, že byl mnohem výhodnější pro poradce než pro zákazníka. Je důležité, aby zde byla vyšší transparentnost, aby byl zákazník dostatečně informován i o tom, zda poradenství je poskytováno úplatně a za kolik. Měl by dostat eh, přehled nákladů a být informován o celém spektru možností. Každý rok by se měly eh, zkontrolovat staré i nové produkty, zda jsou skutečně v zájmu klienta. A tím se dostáváme k tématu provizí. Podle výboru Ekon by měly být eh, možné pouze tehdy, pokud se odrážejí také na straně zákazníka, či když je zákazník informován. Státy nyní mohou rozhodnout o tom, zda zakáží provize nebo ne, to je něco, co bychom nemuseli řešit na úrovni EU. Eh, dobře, tím eh, přecházíme k postupu spontánních řečníků. Přihlásili se dva řečníci, paní Elena Besesku. Děkuji, pane předsedo. Eh, hospodářská finanční krize vedla k tomu, že nedostatky na finančních trzích se prohloubily. To, co se tam děje, ukázalo, že rámec úprav musí být posílen právě pro trh finančních nástrojů. Chtěla bych zdůraznit to, že potřebujeme globální rámec, který by zajistil to, že všechny obchody budou probíhat v pořádku. Je to tím důležitější, že eh, služby a nástroje jsou stále komplikovanější, což vedlo zase k tomu, že eh, stále více investorů se obrací na tento trh. Musíme tedy zajistit eh, dobré fungování těchto trhů. Obchodní činnosti na uh, upravených uh, platformách jsou nezbytné a to uh, s plnou transparentností. Všechna tato kritéria musí platit také pro všechny obchodní platformy. Obrigada, Pane předsedo, evropské instituce stále více zdůrazňují eh, částečné aspekty finančních trhů, eh, především trhů se surovinami. Je to však postup, který odpovídá očekáváním i na úrovni komise. Komise eh, se nejdříve orientovala na deriváty a to, myslím, není dostačující. Je nutné bojovat proti spekulacím a zde není možné eh, se starat pouze o určitou část. Proto, aby to bylo i sociálně eh, bezpečné, je nutné se orientovat na všechny produkty a nejenom určitou část. Je samozřejmě nezbytné žádat o ukončení pro obchodování s deriváty a kontrolovat eh, tak vliv eh, finančního trhu. Jsme pouze malým eh, zrníčkem písku v celém mechanismu. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hned eh, zareagovat na to, co říkala paní Zuber. Je nutné být eh, ale objektivní. Nejde o částečné odpovědi, které zde komise předkládá eh, a také tedy parlament a rada. My zabýváme se každým produktem a každým sektorem i každým aktérem na trhu a to již od doby, kdy já pracuji v této funkci. Eh, prosím, podívejte se na tuto záležitost to objektivně. Vždyť jsme předložili 28 regulačních textů. Je nutné je složit dohromady a vysvětlit situaci občanům dle toho. Uvidíte zcela jasně, že se zabýváme jednotlivými aspekty eh, krize a eh, že tedy pracujeme seriózně a jistě i vy budete potěšena, když budete moci eh, občanům vysvětlit, že i vy pracujete na komplexních eh, eh, problémech. Právě tak občané budou mít správný dojem, že se finanční trh dostává do rámce, který slouží lépe reálnému hospodářství. Říkám to, protože to není jenom zrníčko píš písku, jenom taková malá částečka, eh, to, co tedy předkládá pan eh, Ferber. Eh, další poslanci hovořili také o reálném hospodářství a má komise velmi dobře sleduje potřeby reálného hospodářství potřeby malých a středních podniků, které potřebují bezpečné eh, obchodování, tak eh, jak o tom hovořil také pan Stolojan, o tedy problémech eh, ve své vlastní zemi, že je nezbytné chránit spotřebitele i investory. Samozřejmě, že mm, činíme také specifická opatření umožňující přístup malých a středních podniků na tento trh. Evropský trh je u nás v Evropě financován 75 z bank a 25 z finančních trhů. Je to tedy obráceně než v USA, kde finanční trhy eh, financují 75 hospodářství, ale 25 to znamená, že malé a střední podniky zde zaujímají eh, menší prostor, ale eh, je nutné jim nabídnout specifické podmínky pro přístup na finanční trhy tak, aby eh, vše bylo dobře eh, připraveno eh, na investice do průmyslu. S panem Langem jsme na tom pracovali a také s panem Karasem jsme pracovali na otázkách úpravy bankovnictví. Pan Goebbels zde připomenul, připomenul také revizní doložku, což je velmi důležité ve většině Většině textů, které já předkládám, je takováto doložka, je nutné toto podpořit. Tak, jak říkali také paní Galbeš a paní Basesku, stojíme před finančními trhy, které jsou velmi účinné eh, které mají velikou fantazii a jejich technologie jsou tak účinné, že eh, vykazují také, eh, ukazují přesně, kde máme legislativní mezery. Právě proto je nezbytné ověřovat a zlepšovat naše legislativní texty. Jen krátce k tomuto významnému eh, tématu. Já jsem byl ministrem zemědělství ve Francii a hovořil jsem eh, také o tom, čím se zabývala paní Swinburne a to je nárůst transakcí na zemědělských trzích ve srovnání s fyzickými trhy. Eh, Toto to eh, rychle rostoucí eh, oblasti eh, vykazovaly vysokou volatilitu cen, což zase přinášelo také riziko velkých spekulací. Paní McCarthy, pan Ole Schmidt, Knut Goebbels, Langen, paní Beres, Mann a další podpořili mé návrhy a návrhy z pravodaje na posílení toho, co může být ještě zlepšeno v návrzích komise. Samozřejmě se snažím pracovat upřímně a ambiciozně na těchto eh, záležitostech. A když slyším eh, názory eh, lobbystů, tak vidím, že mnohé texty mohou být ještě zlepšeny právě ze strany Evropského parlamentu. To se týká třeba také limit mýtných příkazů nebo vysokofrekvenčního obchodování. Eh, neslyšel jsem ale žádný návrh na eh, zakázání takovéhoto obchodování. Pan Goebbels hovořil o tom, že je nutné toto upravit, aby nebylo možné zneužívat eh, těchto nástrojů a proto jsem také zareagoval na to, co se stalo v roce 2010, tedy eh, v USA a nebylo zcela jasné, eh, jak vše probíhalo. Je nutné zde eh, zásadně stanovit určité subjekty odpovědnosti. A chtěl bych také připomenout, že jste nám navrhl určité omezení limitních příkazů. Partneři v G20 a především USA chtějí učinit totéž. Tyto návrhy jsou také eh, podpořeny Mezinárodním výborem pro eh, regulační orgány eh, na mezinárodních trzích. I tyto orgány říkají, že je nutné jít tímto směrem. Jestli dovolíte, chtěl bych Eh, ještě zareagovat na to, co říkal pan Schmidt, Balc, Zuza Wagner, Sven Giegold eh, a další ohledně otázek provizí. My jsme se snažili nalézt určitou rovnováhu v této otázce. Je nutné zpětný odkup upravit a zakázat tam, kde je to nezbytné. Proto jsme takovýto zákaz navrhli ve dvou eh, případech, což je nezávislá konzultace a řízení portfolia. Zde je nutné mít odměnu eh, ze strany prodejce Nezávislá služba však s tím není eh, spojitelná. Zde je nezbytné eh, mnoho změnit, ne-li zakázat a komise chce ponechat eh, investorům možnost využít závislých služeb. Další text PRIPS také posiluje a zjednodušuje informování není k dispozici eh, všech eh, investorů, tedy individuálních investorů. Pan Elmer připomenul význam Eh, londýnské City a já se domnívám, že se City máme eh, velmi významný obchodní eh, trh v Evropě, ale když bychom posílili transparentnost a posílili zdravé trhy, tak jak to chce udělat směrnice MIFID, tak to jistě není žádný útok na londýnskou City. Vždy jsem viděl, že odpověď odpovědné osoby eh, za eh, londýnskou City eh, nás posilovali v tomto prosazování transparentnosti a také zdravých trhů. To jistě budete moci také potvrdit. Určitý, určitá snaha o liberalismus Adam Smith Eh, říkal, není trh bez regulí a bez morálky jednotlivých aktérů bez morálky, pane Elmere, eh, těchto subjektů na finančních trzích. A o to se snažíme. Toto je poučení, které jsme si vzali z krize. Pan Martin hovořil o krizi a skutečně my se z ní snažíme poučit tak, abychom také odpověděli na přání občanů, kteří že nechtějí platit za nezodpovědné postupy. Celkově, dámy a pánové, musím říci, že potřebujeme finanční trhy. To také bylo řečeno. Potřebujeme bezpečné trhy, transparentní a takové, eh, které jsou popsány ve zprávě zpravodaje. Samozřejmě, že v některých detailních aspektech se můžeme ještě podívat na to, jak postupovat v eh, úpravách otázek. Je naším cílem s panem Langenem pracovat na daných textech. Chtěl bych také poděkovat paní McCarthy za práci, kterou eh, odvedla na příslušné zprávě. Eh, zde se zabývala otázkami sankcí, eh, jak trestně právních, tak i jiných. My pracujeme tedy pro reálné hospodářství a chceme finanční trhy eh, dát do služeb reálného hospodářství. Eh, také směrnice solvenci a další odpovídají eh, reálnému hospodářství na základě zelené knihy eh, chci znovu zahájit debatu o finančních trzích a jejich podpoře. V tomto smyslu eh, také podporuji návrh pana Balce ohledně eh, vzdělávání ve finančních otázkách. To je velmi významná otázka. A závěrem děkuji zpravodaji panu Ferbrovi. Tento text je velmi komplikovaný a je eh, hlavním eh, kamenem eh, našich snah. Já se také budu snažit v následujících měsících toto ještě prohloubit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A slovo má pan zpravodaj, kolega Markus Ferber. Dvě minuty. Děkuji, Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, budu stručný. Těší mě, že mám širokou podporu od extrémní levice až po extrémní pravici. Nevím, zda je to dobré, ale je to asi dobré, že jsme se sešli na té zlaté střední cestě, našli kompromis chci také poukázat na to, že zde hovoříme o regulaci finančních trhů. To znamená otázka, na jakých trzích se obchoduje. Obchodování s finančními produkty je vždy spojené s určitým rizikem. Finanční trh bez rizika neexistuje. Kdo zatracuje finanční trh jako takové, tak nebude spokojen s žádnou úpravou tohoto obchodování. Ale o to nám nešlo. O co nám šlo? Šlo nám o to zajistit, aby každá transakce související s finančním trhem se odehrávala v regulovaném rámci. To za prvé a za druhé, aby tyto finanční trhy eh, vytvářely přidanou hodnotu pro ekonomiku a nebyly zde jenom sami pro sebe, protože pokud se můžeme nějak poučit z doby před rokem 2008, tak je to to, že se finanční trhy osamostatnily a už nepřinášely žádnou přidanou hodnotu pro reálnou ekonomiku, což jsme museli nyní bolestně zažít. Děkuji srdečně všem stínovým zpravodajům za spolupráci a v příštích měsících budeme mít možnost diskutovat s radou, pokusíme se dobrat dobrého výsledku a doufám, že ten eh, dobrý duch, ve kterém se nesla naše jednání posledních měsíců, ba roku, že budou takhle i dále. Děkuji vám. Děkuji, pane Ferbre. Tím uzavírám tuto rozpravu a hlasovat se bude zítra v 11.30. Dalším bodem na programu